Milé kolegyně, milí kolegové, prosím pěkně, posaďte se. Eh, už mi bylo řečeno, že riskuju ztrátu pověsti. Dnes nemáme na programu žádné diskuse. Konstatuji, že program je přijat. Máme dnes v dispozici veškeré jazyky, kromě estonštiny, malčtiny a slovenštiny. A také dnes od 9 do 12.30, pakliže budeme zasedat tak dlouho, tady máme skupinu 20 českých studentů, eh, kteří studují žurnalistiku. A nyní bych vám ráda na vědomí, že druhé trojstrané jednání o e, ekologických záležitostech se bude hlas, odhlasovávat ve Štrasburku. A teď již přistupujeme k bodu 3. Tady se jedná o zprávu Basa Eichhouta o fluorované skleníkované plyny, abych navrhl, abychom si hned zacvičili a zatrénovali. Zkuste to s hlasovacími kartičkami. A e, Budeme hlasovat o této zprávě elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Stále ještě je hlasování otevřeno a nyní uzavírám hlasování. Č 640 ano, 640 pro, jeden hlas proti, tři se zdrželi, takže zpráva je schválená. Srdečné blahopřání panu Eichhautovi. Na nyní pokračujeme s příští, s další zprávou eh, Sofie Okony. Zde se jedná o odhlasování o postupu, takže elektronicky zahajuji hlasování. Nyní hlasujeme o postupu. První hlasování, které mám já tady na seznamu. O postupu. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Schváleno. A nyní hlasujeme elektronicky. V bloku? o obsahu zprávy. Zahajuji hlasování elektronicky. Hlasovali všichni. A ukončuji hlasování. Přijato. nyní se dostáváme backloadingu a tady máme námitky. Hlasujeme tedy o první námitce elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto hlasujeme nyní o druhé námitce, tedy o druhém usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Rovněž zamítnuto. A máme tady dotaz komise. Hovořili jsme o tom s kolegou, že zkrátíme období skrutiny a tady bych chtěl také hlasovat, požádat o vaše hlasování, o vaše votum, takže hlasujeme. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Obě námitky byly zamítnuty a žádost o zkrácení období skrutiny přijato. A nyní pokračujeme. s bodem programu číslo 7. Zpráva z se tady se jedná o emise z námořní dopravy a budeme hlasovat, až budou všichni ochotni, takže konzolidovaný návrh na elektronické hlasování, zahoj hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Nyní pokračujeme 117. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 115b. Kdo je pro? Proti? Zdržel se tak, že to překontrolujeme elektronicky. 115b elektronicky. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Při, zamítnuto. Pokročujeme konzolidovanou trojkou elektronické hlasování. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Pokračujeme 121 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 22 pro, proti, zdržel se přijato. Pokračujeme 24 pro, proti, zdržel se, to není jasné, takže elektronická kontrola. Zahlasovali všichni. Ukončuje hlasování. Zamítnuto. 123 pro. Proti. Přijato. Konzolidovaná dvojka elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Velká většina pro. 128 pro. Proti. Zdržel se. Není to jasné. 128 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. to. 26 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 620 a 129 pro Promiňte, opravuje se řečník 27 a 129 pro, proti, zdržel se přijato. 28 pro, proti, zdržel se přijato 130 a tran 23 pro, proti, zdržel se přijato. Sto třicet jedna pro. Proti? Zdržel se zamítnuto. 29 pro. Proti. Zdržel se přijato. ITRE 12B, 132B. Hlasuje se společně pro. Proti. Zdržel se přijato. 134 pro proti, zdržel se zamítnuto 135 pro, proti, zdržel se přijato. Konzolidovaná čtyřka pro, proti, zdržel se přijato. Pokračujeme blokem 146, 147, 148, ITRE 14, stran 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 149 pro. Kontrolujeme předchozí blok 146 až stran 26 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Zamítnuto. 149 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 150 rán, 27 pro, proti, zdržel se přijato. 32 pro, proti, zdržel se přijato. 33 pro Proti. Zdržel se. Přijato. 151 i 15 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 34, 152 a i 16 pro. Proti. Přijato. 153 i 17 pro. Proti zdržel se zamítnuto. E, Tram 28, 154 pro, proti, zdržel se přijato. Šesta třicet pro, proti, e, zdržel se přijato. Tram 29, máme tady oddělené hlasování, první část, proti zdržel se. To byla černozelená koalice, to musíme přeskoumat, zahajuje hlasování ke 29. Tran 29. Hlasovali všichni? Ukončuje hlasování. Zamítnuto. 155 Promiňte, omlouvá se řečník, druhá část 29. Pro, proti, zdržel se přijato. 155 pro, proti, zdržel se přijato. 37 pro, proti, zdržel se přijato. 156 pro, proti zdržel se zamítnuto. 158 a 159 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Tran 30a pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pokračujeme 160 a 161 i TRE 18 a tram 30B pro Proti. Zdržel se. Není to jasné. O tomto bloku hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Zamítnuto, omlouvá se pan předseda. 38 pro. Proti zdržel se přijato. 162 a 187 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Tram 31 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 163 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Pokračujeme 1.40. To je příští stránka, alespoň v mých podkladech. Pro? Proti? Zdržel se zamítnuto? 178 pro, proti, zdržení zamítnuto. 183 pro, proti, zdržel se přijato. 45 pro, Proti. Zdravil se přijato. 171 odpadá, protože byl přijat 45. A pokračujeme. Pokračujeme na straně 12, 192, 146 a 196. Našli jste to všichni? 192, 194, 196 pro, proti. Zdržel se, zamítnuto. 53 pro, proti, Zdržel se? To je nejasné, takže elektronický přeskum zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. ITR 30A 209 210 TRAN 42 pro proti zdržel se zamítnuto Dvěstě dvanáct a tran čtyřicet tři pro. Proti. Zdržel se přijato. Konzolidovaná pětka pro proti, zdržel se, přijato. 215 pro, proti, zdržel se, není to jasné, elektronický přeskum 215 hlasovali všichni, ukončí hlasování, přijato. 57 eh, pro, proti zdržel se přijato. Tran 44 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Tran 45, oddělené hlasování, první část pro, proti, zdržel se zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuto. 216 i 31 pro, Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 217 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 218 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 219 pro. Proti. Zdržel se. Není to jasné. Elektronický přeskum. Zahajuji hlasování 219. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Nyní pokračujeme 220 i 32 pro, proti. Zdržel se zamítnuto. 58, ne, odpadá. Musíme hlasovat přece jenom o 58. Pro, proti, zdržel se zamítnuto. 221. Znova kontrolujeme 58 na přání elektronicky. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 221 pro. Proti. Není to jasné, takže to musíme také kontrol, zkontrolovat elektronicky. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 222 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 223 pro. Hm, proti. Zdržel se. Zamítnuto. 224 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Tran 46 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Tran 47 ve dvou částech. První část pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Druhá část pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 225, 226, 227, i 33, TRAN 48 dohromady v bloku pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 228 pro. Proti. Zdržel se, není to jasné, elektronický přeskon 228. Za hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 229 pro, proti, No, rozhodně mi to neulehčujete, takže elektronický přeskum 229. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 230 ITRE 34 a TRAN 49 dohromady pro, proti, zdržel se. Není to jasné, elektronický přeskum. Zahoje hlasování, o tomto bloku hlasovali všichni, ukončuje hlasování. Zamítnuto. A nyní pokračujeme tran 1.90 eh, pro. Proti? A na rozpach dostane medaily, protože hlasovala jako jediná. Takže ještě jednou. Tran 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tran 53, druhá stránka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. ITRE 39 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 241, tran 54 pro. Proti? Zdrželi se. Schváleno. 66. Ne, opravdu se předseda. 242 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, bylo to schváleno. Tran 56 pro, proti, zdrželi se. Nikdo nehlasoval takže budeme hlasovat elektronicky. Tran 56, elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 55 pro. Tady, tady nikdo nespolupracuje, Richard Zeber. Musíš animovat svou skupinu, aby hlasovali. 245 pro. Ne, říká pan předseda, to odpadá. Tran 57 pro. Proti. Takže se schváleno. Tran 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno. ITRE 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 250, ITRE 43 a TRAN 59. A ještě 111. Vše společně. Pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné? Ověříme tento blok elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Stran 19. Pro. Proti. Drželi se zamítnuto. 253 pro. Proti. Zdrželi se. Bylo to zamítnuto. Stran 60 pro proti, zdrželi se zamítnuto, 254 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 255 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 256 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 257 pro, proti, zdrželi se, bylo to schváleno, 70 pro, Proti? Zdrželi se? Bylo to schváleno. 259 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 260 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 261 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 262 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 263 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 264 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 265 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno 266 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 71 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno 267 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 268 pro, proti, zdrželi se, není to jasné, ověříme to, 268 elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 72 pro. Proti zdrželi se, schváleno. 269, neříká pan předseda, odpadá 271 pro, proti, zdrželi se, zamknuto, 73 pro, proti, schváleno, 272 pro, proti, zdrželi se, schváleno. ITRE 1 je to strana 23, ITRE 1. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto dvojka pro. Proti, zdrželi se. Schváleno, i teda dvě pro. Proti, zdrželi se. Schváleno, trojka pro. Proti, zdrželi se. Schváleno, čtyřka pro. Proti, zdrželi se, schváleno. Tran 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tran 2 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. I tedy 4 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 7 pro, proti, zdrželi se, bylo to schváleno. Tran 3 odpadá. A jsme u kompromisu 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 83 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tran 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se schváleno. Trans 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tran 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. 86 pro, proti, zdrželi se Není to jasné. Ověříme číslo 86 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to schváleno. A dále pokračujeme a jsme u stran 12, je to na další stránce. Pro? Proti? Drželi se zamknuto. 16 pro? proti, zdrželi se schváleno, 100 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 102 a tran 14 pro, proti, zdrželi se, není to jasné, budeme to ověřovat, 102 a tran 14 elektronicky Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Dále 101 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 103 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 104 pro. Proti Zdrželi se? Bylo to zamítnuto. A jdeme dál. Tran 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 6, ITRE 7 společně pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 106 pro, proti, zdrželi se Zamknuto. 105 pro, proti, zdrželi se Zamknuto. ITRA 8 odpadá a dále ITRA 9 pro, proti, zdrželi se Zamknuto. 108 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 109 pro, proti, zdrželi se schváleno, 19 pana zpravodaje pro, proti, zdrželi se schváleno. A dále se dostáváme k závěrečnému hlasování, které probíhá jako vždy elektronicky, jako první závěrečné hlasování o takto pozměněném návrhu. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 41 hlasů pro, 7 proti, 10 členů se zdrželo, takže to bylo přijato. A dále hlasujeme o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A bylo to přijato 44 hlasů pro. Srdečně blahopřeji panu zpravodaji a nyní se ptám, přejete si zahájit vyjednávání, tak abychom dospěli k dohodě v prvním čtení? Ano, vážený pane předsedo, rád bych požádal o mandát, abychom skutečně ještě mohli v tomto období něco udělat. Potřebujeme proto 36 hlasů. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Dva kolegové ještě nehlasovali. Končím hlasování. 44 pro, 10 proti a tím máte otevřenou cestu. Děkuji panu zpravodaji a ještě jednou mu blahopřeji. Kryton Arzenis. Uh, Děkuji za slovo. Je to téměř procesní poznámka. Já myslím, že je to velice důležité rozhodnutí. Já blahopřeji za nás, za SAD, za nás rovněž. Blahopřeji zpravodaji. Ovšem my, naše předsednictví, potřebujeme trošku urychlit tuto práci. Je to velice důležité pro nás. To znamená, že chceme opravdu spíše, abychom na tom pracovali rychleji než pomalej. Výborně, čeli. Ano, skutečně takto. Pan Vasa. Ano, nyní se přesouváme z vody do vzduchu k Petrovi Lízemu. A začínáme s hlasováním o zprávě Petra Lízeho a jako první budeme hlasovat elektronicky o kompromisu číslo jedna. Petr Líze, prosím. Pokud to vidím správně, tak tady máme žádost o Bajka Agdhata o to, abychom toto odmítli. Já ten, eh, tuto žádost ovšem odmítám, ovšem musíme od ní nejprve hlasovat, takže já tady doporučuji mínusko pro tu první žádost, ale pro ten kompromis plusko. Ano, já to tak takto mám ve, ve svém seznamu, já jsem se na to díval a pan zpravodaj má naprostou pravdu, jako první hlasujeme tedy o té 21. Kdo je pro, kdo je proti? Drželi se bylo to zamítnuto. A nyní jsme u kompromisu číslo jedna. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 33 pro, 15 proti, 7 členů se zdrželo. A jdeme dál, jsme u kompromisu CA2. Také elektronicky Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 41 hlasů pro, 13 proti, bylo to tedy schváleno. Jdeme dál. A jsme čísla 74, kdo je pro? Je to u mě stránka 5. 74 pro, proti. Zdrželi se. Bylo to zamítnuto. A dále Kontrolní návrh číslo 3, kdo je pro, budeme hlasovat elektronicky. CA3, konzolidovaný, hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to stránka 10. Hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to schváleno. A jsme u kompromisu číslo 4. Rovněž elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A bylo to schváleno. A jsme u úvodních ustanovení 22. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto jednička, i tre, pro? Proti? Zdrželi se zamknuto. Holger Kramer, 23. Kde pro? Proti. Zdrželi se zamknuto. Tran 1. Kde pro? Kde pro? Proti. Zdrželi se zamknuto. Dvojka pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 25 a dvojka společně. Kdo je pro? Proti? slyšeli se zamítnuto. Holger Kramer, 27. Kdo je pro? Proti? slyšeli se zamítnuto. 26. Kdo je pro? Proti? slyšeli se zamítnuto. Kompromis 6. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Dva, 52 pro, 4 proti. Jednička, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, bylo to schváleno. 29 pro. Proti. Zdrželi se, bylo to zamknuto. A jsme u třicítky, jedna třicítky, dva a třicítky a trojky společně, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, čtyřka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 34 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, trojka pro, proti, zdrželi se schváleno, 35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 33 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, e, promiňte, odpadá, bylo by právně řečeno, až jsme u kompromisu číslo 5, Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Sedmička. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 36 a 37, tři, rovněž 38, Osmička a čtyřka společně. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 39, 40. Nemáme tlumočení do polštiny. Die polnische Übersetzung. Předseda, chybí tlumočení do polštiny. Ano, nyní už to opět funguje. 39, 40, 41, 42 a 5 i 3 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 44, 45, 46, 9 a 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Pětka pro? Proti? Zdrželi se. Zam- schváleno, promiňte. 47, 10, a ITRE 7, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 6 pro, proti, zdrželi se schváleno, 49 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní se dostáváme k prvnímu závěrečnému elektronickému hlasování. Zájuji, hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno 40 pro, 8 proti, 6 členů se zdrželo. Další hlasování závěrečné elektronické o legislativním usnesení. Kdo je pro? Tady zahajuje hlasování, Říkám, že teda Hlasovali všichni? Končím hlasování. A bylo to rovněž přijato. A tím jsme ukončili hlasování. Leda, že by pan zpravodaj chtěl obdržet mandát. Ale zdá se, že Chris Davis chce mít mandát. Chris Davis? Ano, já si myslím, že toto je takový postup, stop the clock, a že v podstatě samozřejmě, že to znamená určité omezení. Čili já bych skutečně rád poprosil požádal o tento mandát. Ovšem v ostatních výborech bohužel to tak nefungovalo, by jsme proti. A já si myslím, že pokud by jsme fungovali dobře, takže by jsme měli celý parlament. My Bohužel mě je opravdu velice líto, že ten postup nebyl demokratický a že nemůžeme jako celý parlament podpořit pana kolegu. Si myslím, že v tomto ohledu bychom skutečně měli jednací řád změnit obraťte se naplněn důvěrou na kolegu Dafa a na naše kolegy a kolegyně z výboru pro ústavní záležitosti. Tady o tom diskutovat nemůžeme a nyní má slovo pan zpravodaj Petře. Děkuji, pane předsedo. Skutečně je to velmi obtížná situace. Nemůžeme jít na plénum, protože v tom případě bychom riskovali, že se nám vůbec nepodaří změnit tu legislativu. A i ti, kteří s tímto výsledkem nejsou skutečně spokojeni, si myslíme nepřejí, aby stoupila v platnost původní legislativa, která by znamenala, že do toho budou kompletně zapojeny interkontinentální lety. Některé elementy jsme převzali z výboru pro dopravu, jistě, ale na druhou stranu tady nebyl bandát pro zpravodaje Matěje Groše pro kompromis v otázce kompromisu jedna. A proto tedy vůbec stran eh, jsme jaksi do tohoto nezahrnuli, ale zpravodaj stranu v trialogu přítomem bude. Pravidla nyní měnit nemůžeme. Já tedy pouze prosím o to, abyste podpořili mandát, protože v opačném případě nebudeme mít vůbec žádnou možnost eh, tuto legislativu před dubnem dokončit, což by znamenalo, že budeme mít to maximální řešení. To bylo ovšem zamítnuto, to bylo to, co navrhoval Bak Eichhout, abychom, Bas Eichhout, abychom se kompletně vrátili k té staré původní legislativě. A já si myslím, že toto si většina našeho výboru nepřeje, když se samozřejmě stoprocentně neschodneme na tom, jak by měl vypadat ten kompromis. Na druhou stranu jsme se shodli na tom, že nějaký kompromis chceme a proto prosím o ten mandát a prosím, ať nás podpoří i ti, kteří nejsou plně spokojeni. Kompromis bude vždy lepší než to radikální řešení, které navrhoval Bas Eichhout. Prosím tedy podpořte mandát. Dobrá, předseda, pan mm, zpravodaj si přeje mandát pro vyjednávání a my tedy o něm hlasujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 49 hlasů pro, 6 hlasů proti, jeden člen výboru se zdržel. Přeji Petrovi Lízemu jakožto zpravodaji. Mnoho úspěchů, mnoho štěstí, protože to bude potřebovat a děkuji kolegyním a kolegům za soustředěnou práci. A nyní pokračujeme a jsme u bodu 9 našeho pořadu jednání. Pavel Poc, pan zpravodaj, Mají všichni k dispozici své hlasovací karty? Ano, takže můžeme začít. 106. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 107. 108. Společně kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 109. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné. Elektronicky to ověříme. 109. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to schváleno. 110. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zam... Promiňte, schváleno. Stodnička odpadá a nyní kontrolovaný návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Inta 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 113. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 115. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 114 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jedna jasné, elektronicky ověřujeme druhou část čísla 114. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. S a D mělo v hlasování, budeme to muset zopakovat, měli jednoho navíc. Tedy druhá část 114. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. A nyní patnáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Patnáctku elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to schváleno. omlouvá se pan předseda, bylo to zamítnuto. Inta 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 116. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 117. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 118 pro. Proti? Zdrželi se. Bylo to schváleno. Je zde v první řadě nový kolega, nebo Tato místa jsou určená pořád kolegům poslancům, takže nemůže je obsazovat kdokoliv. 119 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Konzolidovaný návrh 6. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 127 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 128 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 129 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 130 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 139 pro, proti, zdrželi se, není to jasné. Ověříme to elektronicky, je to číslo 139. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni. Končíme hlasování. Bylo to zamítnuto. 140 pro, proti, Zdrželi se. Zamítnuto. Pech 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 17 a 19 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Osmnáctka, kde pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 142 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, ověříme 142 elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to schváleno. A tím jsme u INTA 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 143 odpada. 144, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Inta 14 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 146 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Peš 9. Pokračujeme eh, Peš 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 147 pro. Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 148 pro. Proti. Zdržel se to není jasné, čili 148 elektronicky zahojí hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 149 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 150 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 151 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 21 pro. Proti. Zdržel se přijato. 153 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Pak pokračujeme 154 pro. Proti. Zdržel se přijato. 155, 156, 157, INTA 17, PEŠ 11. Dohromady pro. Proti zdržel se přijato. 160 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Konzolidovaná dvojka pro. Proti. Zdržel se přijato. Kompromis 8 pro. Proti zdržel se přijato, 22 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 3 pro, proti, zdržel se přijato. 28 to je u mě na straně 7. 28 pro, proti, zdržel se přijato, Konzolidovaná čtyřka pro, proti, zdržel se přijato. Dvěstě osmnáct, na straně devět u mne pro, proti, zdržel se zamítnuto, 219 pro, proti zdržel se přijato 220, 225 pro, proti, zdržel se zamítnuto 221 pro, proti, zdržel se přijato 224 pro, proti, zdržel se zamítnuto. A pokračujeme ne, kontrola 224, eh, žádá jeden kolega, takže zahoj hlasování, hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 234 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto 40 pro. Proti Zdržel se přijato. 237 pro. Proti zdržel se přijato. 238 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 239 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 240 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 41 pro Proti. Zdržel se přijato 214, 245, 249 pro. Proti. Není to jasné. Elektronický přeskum. Hlasovali všichni. Ukončuje hlasování. Přijato. A pokračujeme 246 pro. Proti. Zdržel se. Ještě jednou 246 pro. Proti. Zdržel se přijato. 248 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 250 Odpadá 252 pro, proti. Zdržel se zamítnuto. 42 pro, proti. Zdržel se přijato. 253 pro, proti. Zdržel se přijato 254 pro, proti. Zdržel se přijato 255 pro, proti. Zdržel se zamítnuto 43 pro, Proti? Zdržel se? Přijato. Inta 20 pro. Proti. Zdržel se přijato. 257 pro. Proti. Zdržel se přijato. 258 pro, proti, zdržel se přijato, 259 pro, proti, zdržel se přijato, 260 pro, proti, zdržel se přijato. 261 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 262 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 264 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Inter 21 pro, proti, zdržel se zamítnuto 265 eh, pro, proti, zdržel se přijato 267 pro, proti, zdržel se přijato 268 pro, proti, zdržel se přijato 269 pro, proti, zdržel se přijato 270 pro, proti, zdržel se zamítnuto 271, 272 zhodné, hlasujeme dohromady pro, proti. Zamítnuto 273 pro, proti. Zdržel se přijato 274 eh, pro, proti, zdržel se zamítnuto 44 pro, proti, zdržel se přijato 278 pro, proti. Zdržel se zamítnuto to 279 pro, proti. Zdržel se zamítnuto, Inta 23 eh, pro, proti. Zdržel se zamítnuto 280 pro, proti. Zdržel se zamítnuto 281 pro, proti. Zdržel se přijato 282 pro, proti. Zdržel se přijato 283 pro, proti, zdržel se přijato, konzolidovaná sedmička pro, proti, zdržel se přijato, 291 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 293 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, peš 17 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 294 pro, proti, zdržel se přijato INTA 24 pro, proti, zdržel se přijato 295 pro, proti, zdržel se přijato PEŠ 18 pro, proti, zdržel se přijato 296 pro, proti, zdržel se zamítnuto 200 takže kontrolujeme 296 na přání elektronický přeskum zahají hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. Je to dobře, že jsme to ještě jednou překontrolovali. 47, 48, 49, 51, 50 v bloku. Proti, pro, proti, zdržel se, přijato 298 pro proti, eh, zdržel se zamítnuto 52 pro, proti, zdržel se přijato. A pokračujeme 306 pro, proti, zdržel se přijato. Konzolidovaná devítka pro, proti, zdržel se přijato. 56 pro, proti, zdržel se 318 pro, proti, zdržel se, přijato 319 pro, proti, zdržel se, přijato 320 pro, proti, zdržel se, přijato 24, 324 pro, proti, zdržel se přijato. 326 pro, proti, zdržel se, přijato. Potom 327 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 328 odpadá,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 proti, zdržel se přijato. Pokračujeme 68. Je to u mě na další stránce. Pro, proti, zdržel se zamítnuto. 3 pro, proti, zdržel se přijato. Inta 3 pro, proti, zdržel se přijato. 69 pro proti, zdržel se přijato, peš 2 pro, proti, zdržel se přijato, eh, odmítnuto, pardon. Sedmdesát dva pro, proti, zdržel se zamítnuto, 73 pro, proti, zdržel se zamítnuto, Právě jsem chtěl říct si, máme tady e, protipožární poplach nebo co? Někdo je na Twitteru asi, takže čtyřka pro, proti, zdržel se, přijato. Pokračujeme peš trojkou pro, proti, zdržel se, přijato. Inta 5 pro, proti, zdržel se, to nebylo jasné, takže INTA 5 ještě jednou pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 78 pro, proti, mm, přijato. 70, pardon, P4 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 105 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. INTA 8 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 5 pro, proti, zdržel se, přijato. To bylo zároveň také INTA 6, takže přicházíme k 80 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 6 pro, proti, zdržel se, přijato 81 pro, proti, zdržel se, přijato 82 pro, proti, zdržel se zamítnuto, Enta 7 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 83 pro, proti, zdržel se přijato, 84 pro, proti, zdržel se přijato, 7 pro, proti, zdržel se přijato, 86 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 88 pro, proti, zdržel se, přijato. 91 pro, proti, zdržel se, přijato. 92 pro, proti, zdržel se, přijato. 9 pro, proti, zdržel se, přijato. 93 pro, proti, zdržel se zamítnuto, desítka pro, proti, zdržel se přijato, 94 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kontrolujeme 94 elektronicky na žádost. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. Blahopřeji. 96 pro, proti. Zdržel se přijato 97 pro, proti. Zdržel se zamítnuto 98 pro, proti. Zdržel se přijato. Pokračujeme 101 pro, proti. Zdržel se přijato. 102 pro, proti. Zdržel se přijato. Odpadá, odpadá. A dostáváme se k elektronickému závěrečnému hlasování. Prvnímu za hlasování hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 50 ano, jednou ne, pět zdrželo, pět se zdrželo. A tím se dostáváme k druhému elektronickému závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 49 pro, 4 proti, 3 se zdrželi. A ptám se pana zpravodaje. Přejete si? Eh, ano, rádi bychom požádali o mandát, abychom mohli zahájit jednání. A ještě jednou bych rád poděkoval všem za spolupráci, všem stínovým zpravodajům, vám děkuji ještě jednou. Stimmen wir. Ano, v tom případě Nyní hlasujeme o udělení mandátu. Potřebujeme 46 hlasů pro. Zahajuji hlasování elektronicky. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 46 pro, 7 proti, jeden se zdržel. Srdečně gratuluji Pavli Fokovi, výborně, hodně štěstí. nyní pokračujeme. Hlasujeme oboru číslo 10. 3 a 4 v bloku pro, proti, zdržel se, přijato. Unblock 2 až 10 pro, proti, zdržel se, přijato. Unblock 11 až 13 pro, proti, zdržel se, přijato. Anička, pro, bez proti, zdržel se přijato první elektronické hlasování. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Druhé elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. A v tom bylo mi řečeno, že zpravodaj by rád zahájil vyjednávání s radou, ale o tom samozřejmě musíme hlasovat o udělení mandátu, zahoj hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování a tím pádem je to také uděleno. Děkuji všem za konstruktivní spolupráci. A nyní pokračujeme bodem číslo 11. Je to hlasování o stanovisku paní Antonesku a tady zahajujeme e, čtyřkou pro, proti. Že se přijato 33 pro, proti. Zdržel se, není to jasné, přeskum elektronicky 33 zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Pětka. Pro. Proti. Zdržel se přijato. 34 pro. Proti. Zdržel se přijato. 35 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 36 pro. Proti. Zdržel se přijato. 37 pro Proti. Zdržel se zamítnuto. 38 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 6 pro. Proti. Zdržel se přijato. Sedmička pro. Proti. Zdržel se přijato. 39 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 8 pro. Proti zdržel se, přijato. 40 pro, proti, zdržel se, přijato. 41 pro, proti, zdržel se, přijato. 42 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 9 pro, proti, zdržel se, přijato. Desítka pro, proti, zdržel se, přijato. 43 pro, proti, zdržel se. Může mi někdo říci, jak to dopadlo, takže 43 elektronicky. Zahajuji hlasování. Já jsem to neviděl. Takže ukončuji hlasování. Jasně, přijato. Teď unblock 46, 47, 49 pro. Proti zdržel se přijato 11 pro, proti, zdržel se zamítnuto 45 pro, proti, zdržel se přijato 12 pro, proti, zdržel se přijato 48 pro, proti, zdržel se přijato 50 pro, proti, zdržel se přijato 51 proti, zdržel se zamítnuto 52 pro, proti, zdržel se zamítnuto 53 pro, proti, zdržel se zamítnuto 54 pro, proti, zdržel se přijato 13 dvě části, první část pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuto. 55 pro, proti. Zdržel se přijato 56 pro, proti, zdržel se přijato 15 pro, proti, zdržel se přijato 16. Pro. Proti. Zdržel se přijato. 17. Pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 18. Pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 19. Pro. Proti. Zdržel se přijato. 20 odpadá. 21 pro 19 bylo přijato, ano, máte pravdu, takže musíme hlasovat o 20 při, hlasujeme o 20 pro, proti, zdržel se zamítnuto 21 pro, proti, zdržel se přijato 22 pro, proti, zdržel se zamítnuto 23 pro, proti zdržel se přijato 24 pro, proti, zdržel se zamítnuto 25 pro, proti, zdržel se zamítnuto 26 pro, proti, zdržel se přijato 27 pro, proti, zdržel se zamítnuto 28 pro, proti, zdržel se přijato jednička pro, proti, zdržel se přijato dvojka pro, proti, zdržel se přijato 29 pro, proti, zdržel se přijato 30 pro, proti, zdržel se přijato 3 pro, proti, zdržel se zamítnuto 31 pro, proti, zdržel se přijato 32 pro, proti, zdržel se přijato a dostáváme se k závěrečnému hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 50 ano, žádné ne. Jeden se zdržel. Srdečně blahopřeji zpravodaj a pokračujeme bodem 12, což je stanovisko pana Sonika. 16 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto 3 pro, proti, zdržel se, přijato 17 pro, proti, zdržel se zamítnuto 18, 19, co dohromady pro, proti, zdržel se zamítnuto 4 pro, proti, zdržel se přijato 5, 6 a 7 bloku pro, ne, ne, Tak o čem teď musíme hlasovat? Jsou kompatibilní a proto můžeme jednotlivě hlasovat dobře pět. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto šest pro, proti, zdržel se, přijato sedm pro, proti, zdržel se, přijato Jednička odpadá. Osmička pro. Proti. Zdržel se přijato. Devítka pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Desítka pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Jedenáctka pro. Proti. Zdržel se přijato. Dvojka pro. Proti. Zdržel se přijato. Dvanáctka pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Třináctka pro proti, zdržel se zamítnuto, 14 pro, proti, zdržel se přijato, 15 pro, proti, zdržel se zamítnuto. A teď se dostáváme k závěrečnému hlasování, zahajuji hlasování, hlasovali všichni to. <laughs> Eh, ukončuji hlasování. Ukončuji hlasování. Takže 47 pro, nikdo proti, tři se zdrželi. Srdečně blahopřeji, pane Soniku. A jsme u dalšího hlasování, je to bod 13 na našem pořadu jednání. 49 stránek má hlasovací seznam. Ale mohli bychom to také zkrátit a o to se nyní pokusíme. 75, 76, 78, 80. O těch můžeme hlasovat společně, uděláme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Jeden ještě chybí. Končím hlasování. 46 pro, 4 proti. A tím jsme toto odmítli, celou tuto záležitost a nyní musíme přistoupit k závěrečnému hlasování o tomto stanovisku. A prosím také o elektronické závěrečné hlasování. Zahajuji. Hlasovali všichni? Ještě jednou hlasovali všichni. Končím hlasování. 49 pro, nikdo se nedržel, žádný hlas proti. Tímto jsme dosáhli nejvyšší možné spokojenosti našeho výboru. Žádné další body na pořadu jednání již nemáme. Naše příští zkůze se bude konat 12. února od 9 do 12.30, pak od 15 do 18.30 a 13. února od 9 do 12.30 a rovněž odpoledne od 15 do 18.30. Peter Líze. Ehm, zahájíme nyní přímo schůzi koordinátorů. V tom případě bych poprosil všichni, všechny, kteří nejsou koordinátory, aby opustili náš sál a všechny ostatní, aby zde zůstali a můžeme i hned přejít k schůzi koordinátorů.